Konstantinose Manalopulose z Agentury pro základní práva Evropské unie a pana Kristiana Aršambo z Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu. Pane Menendesi Valdeši, pane, před, pane předsedo, máte slovo. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Milí místopředsedové, členové výboru, děkujeme za to, že máme možnost uh, tu zastupovat decentralizované agentury. Uh, je nám ctí, že za ně můžeme hovořit. Je tu zastoupeno 13 agentur ze 34 decentralizovaných agentur a je to sedm ředitelů. Era and my... Já sám jsem z Eurofondu. Síť agentur připravila komplexní dokument, který poskytuje přehled o klíčových úkolech, přidané hodnotě a e, zdrojích v roce 2016 každé decentralizované agentury, která je v síti zastoupena. Kromě toho je v tomto dokumentu obsaženo celá, obsažena celá řada klíčových informací pro váš výbor. Je to součástí institucionální, jsme tady součástí institucionální agentur, eh, architektury. Eh, představovali jsme 0,6 rozpočtu a 13 zaměstnanců. Kromě toho tedy chceme zlepšit eh, účinné fungování evropských institucí a eh, v roce 2015 agentury dokončily 96 úkolů, které jim byly přiděleny v rámci cestovní mapy díky tomu byste si měli být jistí tím, že agentury a jejich zaměstnanci chtějí eh, fungovat jako vysoce efektivní organizace, které účinným způsobem spolupracují s dalšími institucemi. Eh, ukazatele a nástroje, které byly přizpůsobeny konkrétním eh, požadavkům agentury, vedly k tomu, že paní komisařka Georgieva řekla, že evropské agentury eh, jsou tedy eh, rychle jedoucí lodě, které se jsou schopny rychle reagovat na požadavky institucí a členských států. Naše aktivity bedlivě sleduje Evropská komise. Eh, musíme se zodpovídat mimo jiné i rozpočtovému orgánu. To znamená, že agentury eh, jsou předmětem trojnásobné kontroly ze strany dalších evropských institucí. Dovolte mi, abych nyní zmínil otázky, které jsou velmi palčivé pro všechny agentury a které se týkají rozpočtu na rok 2016. Třetí rok za sebou návrh rozpočtu eh, vychází ze sdělení komise, eh, které pro většinu agentur obsahuje eh, škrty, pokud jde o počet zaměstnanců ve výši 10 Měli bychom poznamenat, že 57 agentur, včetně těch startupů, již provedly e, tyto škrty, to znamená 5 škrt počtu zaměstnanců, anebo ho dokonce e, překročili. A nyní tento počet vzroste na 89 což znamená, že agentury jsou tedy eh, odhodlány eh, aplikovat 5 snížení počtu zaměstnanců a tím tedy být v souladu eh, Procentní snížení tady bylo součástí interinstitucionální dohody a požadovaly ho všechny evropské instituce a orgány. Nicméně návrh komise eh, eh, pojímá agentury kolektivně a zavádí centrální fond pro přesuny eh, Interinstitucionální pracovní skupina číslo dvě byla založena proto, aby tedy potřeby agentur posuzovala případ od případu. Navzdory eh, současnému návrhu komise se eh, i nadále aplikuje koncept Centrálního fondu pro přesuny, i pokud jde o návrh rozpočtu na rok 2016, to znamená eh, desetiprocentní snížení počtu eh, zaměstnanců agentur. Pokud víme, není tu žádné konkrétní datum, kdyby by se interinstitucionální pracovní skupina měla sejít a již dnes eh, tedy eh, můžeme zaznamenat 15% přestávku eh, ve fungování této pracovní skupiny. Než se tedy interinstitucionální pracovní skupina setká, setká, sejde a vytvoří nějaké výsledky, můžeme otevřeně říci, že je tedy potřeba vycházet ze současné situace. Myslím si, že eh, moratorium, pokud jde o počet zaměstnanců, by bylo eh, mnohem hodnější. Pokud tady budeme vycházet ze současné situace, tak agentury eh, mají obavy, že pracovní skupina se sejde co možná nejdříve a pokud bychom tedy měli aplikovat další krok, škrty, měli bychom tedy přesouvat eh, zaměstnance, tak eh, podle našeho názoru to postrádá logiku. Musíme si uvědomit, že to je byrokratická překážka, která brání eh, tom, aby tedy agentury tímto způsobem eh, mohly efektivně fungovat. Rádi bychom také připomněli názor právní služby parlamentu z června roku 2013, které hovoří o tom, že parlament a rada by se měly eh, shodnout na eh, plánu pracovních míst agentur, a to individuálním způsobem, ne paušálně. Skutečně, že agentury se združily do sítě, Ehm, nemění nic na tom, že agentury jsou nezávislé právní subjektivity a jejich potřeby by tím pádem měly být posuzovány individuálně ehm, případ od případu. Snížení počtu pracovníků, které jde na těch 5 si vyžádá svoji daň, pokud jde o to, jak agentury naplňují svůj mandát, jak eh, vyvíjí svoji činnost a jak tedy jsou schopny reagovat na požadavky zúčastněných stran. Eh, Určitě eh, najdete mnohé příklady, pokud jde o ty negativní priority a já bych rád vyzdvihl dva, dvě konkrétní agentury, jejichž ředitelé jsou tu zastoupeny, tak abych eh, naznačil, jaké dopady to snižování počtu pracovníků má. Za prvé Eurojust. Eurojust. Budeme eh, muset snížit kapacity Eurojustu a to bude mít dopad na e, takové hrozby, jako je pašování lidí, džihadisté a tak dále. ECHA, Evropská chemická agentura, to bude druhá, druhý příklad e, měla by e, provádět nařízení o biocidních přípravcích a komise přesto navrhuje snížení pracovníků o 25 do roku 2016 což samozřejmě jde daleko nad rámec vzdělení z roku 2013. To znamená, že ECHA nebude schopna poskytovat své služby klientům, to znamená členským státům a komisi. Je tu celá řada dalších příkladů, které máte ve svých poznámkách a můžete se na to ptát, můžete požádat kolegy, pokud si budete chtít nějaké další informace. Agentury žádají rozpočtové orgány, aby ukončili další škrty do okamžiku, než interinstitucionální pracovní skupina rozhodne. Je na čase rozhodnout, ale prosíme, aby až do toho rozhodnutí další škrty neprobíhaly. Agentury vás vyzývají, abyste zlepšili ty plány pro agentury pro ty, které již snížili stav zaměstnanců o 5 tak aby ta čísla byla v souladu s interinstitucionální dohodou. To je věc pro informace a týká se každé jednotlivé agentury. Agentury žádají eh, rozpočtovou flexibilitu tak, aby mohly plnit své úkoly, ve vztahu ke svým klientům, tak aby rozpočet byl rozpočtově neutrální. Jeden bod ještě předtím, než se dostanu k závěru. Evropské agentury často nejsou dostatečně slyšeny, když se jedná o věci, které se jich bezprostředně týkají. Dovolte mi dva příklady. 13 zaměstnanců evropských institucí znamená, že ve výboru zaměstnanců mají jeden hlas v komité de statu, což odpovídá asi 1,5 celkové váhy hlasů. Síť agentur má asi 6 tisíc lidí a mají e, stejný hlas jako 660 lidí evropského e, ombudsmana. Další příklad, pokud dovolíte, účetní dvůr a komise se dohodly o výdaji agentur a dohodli se, že centralizované agentury budou platit externí auditní firmu za to, aby eh, ta odvedla přesně tu práci, kterou dříve dělal účetní dvůr. To určitě je v přímém rozporu se společným přístupem, který hovoří o tom, že účetní dvůr odpovídá za všechny audity, včetně pladeb. A to už nehovořím o tom, že tento proces je neefektivní. Stanovisko parlamentu a rady nebyly dostatečně respektovány, co se týká agentur. Dovolte, abych se skončil tím, že agentury zůstávají eh, vděčný parlamentu za to, že nám umožňuje setkání s poslanci tak, abychom vysvětlili své potřeby relevantním výborům a proto všechny agentury nadále usilují o to, aby Evropa byla pro občany místem, kde se jim bude dobře žít i pracovat. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem, pokud je o instituční, meziinstituční skupinu, ta by se měla sejít 15. září, jak jsme se eh, včera dozvěděli, a to v sídle rady. A teď se obracím, obracím k vašim kolegům, pan Manopoulos, pan Šambur. Máte nějaké dodatečné připomínky? Eh, Takže v tom případě dám slovo panu Gajerovi který je naším stálým zpravodajem pro agentury. Děkuji, pane předsedo. Děkuji agenturám, které k nám dnes přišly. Děkuji i kolegyním a kolegům, kteří vnímají tu diskusi tak důležitě, jakou je. Nejprve chci poděkovat za váš příspěvek na základě faktu, že ostatní dva generální ředitelé, kteří tady zastupují tu trojku agentur, to jsou ředitele agentur, kteří přesto nemají k tomu, co bylo řečeno, co dodat a z toho je jasně vidět, že se jedná o dobře sladěnou skupinu, která nám tady prezentuje společné stanovisko jménem všech agentur. A my se s tím musíme politicky popasovat. Když se dívám na to, jak se přistupuje k agenturám, tak vidím, jak k ním přistupují instituce nebo veřejnost a v podstatě mi napadají slova, jako byly bastardi ve středověku, tedy děti, které sice vznikly e, s radostí a láskou, ale když pak přijde, přijdou do života, nikdo se o ně nechce starat, protože vlastně jako by tu ani být neměli. To je zhruba situace, kterou lze popsat situaci agentur. Tedy, když by měla vznikat nová agentura, tak se to politicky rozhodne. 28 šéfů vlád s tím vysloví svůj souhlas. Pak dojde k tuhému boji o to, kde ta agentura bude sídlit. To je ta Berlusconiho slavná věta, že Evropská potravinová agentura musí samozřejmě do Itálie. Finsko nepřipadá v únohu a teď cituju Berlusconiho, protože tam ani nevědí, jak se dělá šunka. Teď je otázka, zda Evropská agentura pro potraviny skutečně pak eh, byla usídlena v Itálii a předpokládám, že Berlusconi se o ní v životě už nezajímal. Tak je to, dámy a pánové, se všemi institucemi. Když jsme museli CEPOL přesedit z Velké Británie, tak jsme bojovali o to, aby CEPOL přišel do Hágu, protože tam je už je Europol a Eurojust a ta myšlenka byla, že tam vznikne nějaký synergický efekt. Ingo a já jsme ruku v ruce uh, bojovali a ve výboru eh, pro kontrolu rozpočtu a kolegové si mm, z jiných výborů si mysleli, že to nejde. Dneska sídlí ten, ta agentura v Budapešti, stejně tak mohla sídlit třeba v severním Poríní ve Scálsku, ale smysl to nedává. Leda, že by argumentem bylo, že v Budapešti ještě žádná agentura není. Dámy a pánové, takhle přistupují členové Evropského parlamentu k tomu, kde mají agentury sídlit. Vím, že už se objevují myšlenky vytvářet nové agentury a kolegyně a kolegové, kteří to podporují, by rádi, aby ta agentura měla sídlo zrovna u nich. Když tedy hovoříme o agenturách, tak máme situaci, pro mnohé jich nikdy není dost, každý jich chce mít u sebe doma chce se prsit eh, úspěchem, že dostal tu agenturu k sobě domů a nakonec ta agentura je vlastně mm, obtěžujícně drahá a člověk s ní pak nechce už mít nic společného. To jsem chtěl jenom jasně formulovat. V mnoha rozhovorech, které jsem teď eh, vedl s agenturami, jsem opakovaně od všech agentur slýchal, že škrt ty považují některé sice za velice nespravedlivé, ale nějak se s tím popasují. Třeba, že Evropský účetní dvůr jim teď bude účtovat kontrolní auditorské práce, než si to agentury zaplatí sami, ale oni s tím nějak výjdou, ale co je smrtící, je situace kolem pracovních míst. Znám vícero agentur, které říkají, pane Gajere, když ty škrty půjdou takhle dál, tak my nebudeme moci dělat to, co nám komise zadala. To je agentura pro rybolov ve Ligu, to jde o agenturu EIOPA ve Frankfurtu, to platí i pro několik dalších. Tedy jinými slovy, dostáváme se do situace, kdy agentury jsou na pokraji svých sil nejenom proto, že uh, splnili pětiprocentní úsporu pracovních sil, nebo je právě plní, ale navíc jsou v situaci, protože je tam ten redeployment pool, ten centrální fond pro přesuny pracovníků, to znamená, že dojde k dalším škrtům v personálu a to velice libovolným způsobem. Třeba Europol v trialogu včera řekl, že by si člověk rval vlasy, když vidí, že v pozměňovacím roz, eh, rozpočtu 5 mají přijít v Europolu o tři místa a v roce 2016 se jim ta další místa, která se tva dostali, zase škrtne. Takhle ta situace vypadá. Ten centrální fond pro přesuny k ničemu dobrému nevede po mém soudu není vůlí parlamentu, alespoň já to tak nevidím, aby všechny agentury musely krátit o 5% individuálně. Není to ani vůle rady, jak mi řekli velvyslanci, je to politika komise, která naoktrojovala ty pětiprocentní úspory a k tomu vytvořila ten centrální fond pro přesuny. Uh, Agentura jsem vždycky radil, obraťte se na odborné výbory v Evropském parlamentu, to jsou vaši nejbližší spojenci, protože to jsou ti, kdo nejlépe mohou posoudit práci agentur a teď eh, doufejme, že až se objeví stanoviska k výborům, dostaneme eh, výpovědi od výboru, které doufáme přesně tomuto bodu se budou věnovat a budou vyžadovat, aby se skoncovalo s tím centrálním fondem pro přesuny pracovních míst a které budou brát situaci ohledně pracovních míst v agenturách velmi vážně. A další interinstitucionální pracovní skupina to je opravdu obtížná věc, protože ti, kdo mají velký zájem o to, aby tato pracovní skupina pracovala dál, parlamentní delegace se dnes odpoledne poprvé setká, ten, kdo o to má zájem, tím je Evropský parlament. Mám dojem, že na prioritním seznamu rady to sídlí až někde úplně na konci a taky jsem měl dojem, milí zástupci a zástupkyně komise, teď to řeknu ironicky, že to velké úsilí, které jste vyvinuli pro přípravu prvního zasedání, opravdu nevzbuzují dojem, že by interinstitucionální pracovní skupina ve vás budila velké nadšení. Vzor tomu všemu. Trialogu mezi třemi institucemi se budeme muset do těch problémů pustit. To jsou otázky, které jdou tím směrem, aby se řeklo, zda jsou navzájem dobře odděleny pole působnosti agentur. Pokud se to překrývá, tak co s tím? A já říkám zcela jasně, když by na konci této diskuse byl výsledek, že úkoly jedné agentury je možno přenést někam jinam, protože tam dobře uh, patří, tak pro mě uzavření agentury na konci této debaty není tabu, ale musí to být opravdu na konci. Ale trochu se děsím, když vidím žádosti v Evropském parlamentu, jejichž intelektuální dosah jde přesně tak daleko, že se lidé podívali na název agentury a toho, co má dělat a z toho hned něco vyvozují. Tyto žádosti zpravidla nereflektují nic a já bych byl rád, kdybychom vedli poněkud věcnější diskusy i v našich vlastních řadách. A samozřejmě je tady otázka, a v těch agenturách, s nimi jsem diskutoval, to tak vnímají, samozřejmě, že úkoly agentur nejsou nic svatého, nebude to trvat ani do soudného dne a když některá agentura splní svůj úkol, tak se z toho vyvodí rozpočtové dopady, ale jak řečeno, to by mělo být na samém konci reflexí interinstitucionální pracovní skupiny a nikoliv na jejich počátku. Děkuji. Merci, monsieur. Já vám děkuji, pane Gér. A než dáme slovo našim kolegům, kteří se chtějí vyjádřit, tak eh, k tomu, co řekl pan Geer, náš stálý zpravodaj. Když jsou některé agentury spochybňovány, tak na úrovni tedy skupiny, které předsedáte, pane předsedo, existují nějaké úvahy, o kterých, eh, které už se probíraly? Něco, co by mohlo být předmětem debaty? Myslíte si, že bychom mohli Eh, zavřít či restrukturalizovat tu či onu agenturu, to asi není snadné pro eh, předsedu eh, skupiny agentur. Well, I'm not sure that I have understood properly. Nevím, jestli jsem úplně pochopil otázku. Já jsem se možná špatně vyjadřil. Pane, pan Ger nám říká, že zavření agentury není tabu. Soudíte, že by některé agentury mohly být zavřeny a máte případně k tomu nějaké návrhy? Podívejte se, my jakožto síť vždy říkáme v naš, našich zasedáních s institucemi, my nevytváříme agentury. Zákonodárce vytváří agentury na základě určité potřeby, která se má řešit. A rozhodne se, že nejlepší způsob, jak to řešit, je agenturou. Čili zákonodárce musí přijmout rozhodnutí o působnosti té agentury nebo o tom, co musí dělat budoucnost. Takže my jsme byli vytvořeni, abychom něco dělali, abychom něco realizovali, naplnili optimálním způsobem a byla nám svěřena tato funkce. A není vůbec v naší působnosti doporučovat, eh, navrhovat uzavření té či oné agentury. Très bien, mais... Velmi dobře, Ale jistě to není příjemné, když předsedáte kolektivu agentur o takových věcech uvažovat, ale představme si, že možná, že můžete usoudit, že po nějakém rozhodnutí v nějaký okamžik, samozřejmě není to snadné zavřít agenturu, jsou to rozhodnutí vždy velmi těžká, ale nicméně, jak si eh, v politice jde o to také mít odvahu. Slovo dávám panu Sarvama. <clears throat> Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, zástupcové evropských agentur. Osobně soudím, že práce, kterou plníte, je důležitá a potřebná. Tuto práci ctím. A vzhledem k tomu, že jsem byl zpravodaj pro absolutorium v roce 2012 a stínový zpravodaj předtím a stálý zpravodaj pro, eh, stálým zpravodajem pro mm, agentury za EPP. Eh, jsem ještě teď tak vím také něco o agenturách eh, a cítím sympatie s vaším přístupem, s vaším úhlem pohledu, pokud jde o rozpočtové dopady. Protože ona to není vaše chyba ale bohužel musím říct, že e, krácení rozpočtu jako takové není úplně v rozporu s logikou. Tedy o nic víc než zachovávání určitého moratoria, než e, třeba narůstání rozpočtu. To také je proti logice. Jediné, co je logické, je, co se od vás požaduje a jaký je váš úkol. A tady souhlasím s panem Gajerem, panem stálým zpravodajem, že to, jak jsou věci obecně e, eh, zpravovány mezi eh, komisí a tím touto sněmovnou by, bychom měli tedy eh, plnit své zodpovědnosti jakýchsi nepřímých rodičů, tedy agentur. Ale zůstává tím otevřená otázka, jaké jsou ty úkoly, které jsou opravdu potřeba. A odtud plyne i e, ta e, skutečně konečná otázka, které z agentů opravdu potřebujeme. O tom se musíme bavit a musíme nechat e, otevřenou e, mo- možnost diskuze. Ale ano, zúraznuju, není to vaše chyba, že jsme tam, kde jsme. že se díváme na rozpočet. To je samozřejmě naše zodpovědnost a diskuze musí být velice otevřená. Merci. La parole est à monsieur Mank. Děkuji a slovo má pan Maňka. Děkuji, pan předsedo. Děkuji, pane předsedo děkuji i agenturám za to, že představili svoje problémy, které eh, se soustředí do dvou oblastí. Jednak finanční zdroje a druhá s tím související eh, počty zaměstnanců. Nám všem je samozřejmě jasné, že agentury mohou významně pomoct i komisi při řešení konkrétních problémů, tak tomu je, nikdo to nespochybňuje. Určitě chceme agenturám pomoct tom, aby nebyly zatlačeny do kouta, nicméně k tomu potřebujeme mít i argumenty a potřebujeme, aby diskuze zůstala na věcné úrovni. I mě v různých situacích pomohl kvalitní audit, který dokáže prokázat, jestli agentura má dostatečné kapacity, jestli nedoschází k duplicitě a pomůže to nepochybně i vedení agentury v tom, aby se mohlo přizpůsobit situaci a aby mohli argumentovat i vůči nám. Mohou pak říci, že audit ukázal, že počet pracovníků a kapacity vůbec už nemůžeme dále snižovat. Pokud tomu tak bude, tak nemáme problém za agenturu bojovat. Jedné věci jsem nerozuměl, nevím, jestli to bylo správně přiloženo. Vy jste řekli, že e, účetní dvůr se s komisí domluvili, že by nějaká agentura měla platit e, externí firmě, byť tady ten audit uh, mohl provést účetní dvůr. Tomu jsem tady úplně ne- neporozuměla, prosím o vysvětlení. Merci, monsieur Vaughan. Děkuji, pan Von. Yeah. Ano, díky, pane předsedo. Děkuji i agenturám za prezentaci, to byla skvělá jako vždycky. Mám takovou obecnější poznámečku eh, předtím, než eh, se vyslovím přímo k rozpočtu agentur. Týká se to nedostatku možná viditelnosti mezi agenturami. Kdyby se dala zvýšit tato viditelnost, tak aby nejen parlament, ale vůbec občané věděli trošku více o vaší práci, kterou odvádíte. To by vám pomohlo, vám samotným, že byste mu byli schopni lépe prodat to, co děláte. A pokud jde o rozpočet, ono je to trošku skoro rozpor. Když se podíváte na celkové zvýšení pro agentury, tak to je znovu značná. 2013 to bylo, myslím, 25%. A pak se počítá se zvýšením na rok 2016. Čili na jedné straně je celkové značné zvýšení, ale ty, toto celkové zvýšení nic nemění na tom, že máte problém vzhledem ke krácení počtu e, zaměstnanců e, nebo prostředků na zaměstnance, 5% snížení a tudíž máte v tomto směru určité eh, problémy, takže možná by bylo zajímavé eh, zabývat se nad eh, možností určitých sloučení. Hovořím zejména o možnosti sdílení služeb nevím, jestli byste mohl uvést nějaké příklady, kde už něco takového eh, proběhlo a jestli se plánuje eh, něco podobného ještě více použít a rozšířit. Většina agentur často své prostředky přenáší do dalšího období z roku na rok. Takže opět to je trošku otazník, jestli to bude pokračovat, nebo jestli máte nějaké odpovědi na tuto situaci. Merci. Děkuji vám. Paní Gressle. Děkuji. Ráda bych Jensu Gajerovi řekla, že jsem byla členkou té minulé interinstitucionální pracovní skupiny. A my jsme si opravdu dali velkou práci a zpracovávali jsme spoustu informací to z papíru, který vznikl s přesnými analýzami, měl nějakých 60 cm do výšky, tedy informace jsou skvělé, jen si všechno ti to ráda poskytnu. A pak při otázce z toho, co se z toho uskutečnilo, vznikl takový velice obecný papír a nerealizovalo se prakticky nic. Tedy s novým parlamentem, s nově zvolenými kolegy se vždycky dá udělat cokoliv, ale chci jenom připomínat, že problém je pak v realizaci. Začíná to na evropské úrovni. Proto bych chtěla naléhavě doporučit, aby se vzali k ruce výsledky staré pracovní skupiny a na to se navázalo. Vím, že ta pracovní skupina měla úzce vymezený mandát. Třeba by to ale k něčemu bylo. Jedna věc. A druhá, agentury popravdu, poprávu si stěžují, že je někdo přivede na svět a pak už je nikdo dost nevybaví penězi. Jenom se obávám, že bychom spravedlivě měli rozlišovat mezi agenturami, které mají jasný zákonodár, jasné zákonodárné zadání podle evropského práva, anebo ty druhé, které sledují krásnou Evropu a dodávají statistické údaje. Jenom si kladu, že Eurofond v Dublinu skutečně potřebuje 120 lidí. Když se podíváte na to, kdo co dělá, kdo co dělá a s kolika lidmi, s jakým personálem, tak si myslím, že je možno se zeptat, zda profesní vzdělávání v Evropě, Evropské unie, mimo Evropskou unii, zda to musí dělat dvě agentury, ale když my sami si nepoložíme ty otázky a zatím si tento výbor ty otázky nijak nekladl a už vůbec si netroufl něco uskutečnit, tak pokud to neuděláme, ztrácíme důvěryhodnost, kterou bychom vůči vnějšímu světu dost potřebovali. Možná by se k tomu agentury mohly vyjádřit, jaké alternativy jsou k těm horizontálním škrtům to je ještě ta nejmír, nejmírovější cesta dojít k nějakému výsledku. To se dělá, protože není vidět jiná šance. Máme finanční agenturu ve Frankfurtu, která teď vzniká s jasným legislativním zadáním a samozřejmě, že tyhle agentury mnohé další budou kanibalizovat. Tak navrhněte vy, co bychom mohli udělat. Vy jste k tomu všemu blíž a zřejmě daleko uh, lépe víte, jak na to, i když samozřejmě víte, že je to těžké, každý má své zájmy, ale pokud vy nám nepomůžete, tak my prostě uděláme něco. Něco, v podstatě cokoliv. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji. Slovo má pan Devano, děkuji. když jsem byl v čele jednoho francouzského regionu, tak jsem čel problematice agentur, které eh, vznikají, aby řešili komplikované záležitosti a to přitom velice flexibilním způsobem, protože je prostě sformulovaná určitá potřeba, pak tato potřeba už je méně jasná, objeví se jiné potřeby a vytvoří se nové agentury. Je to taková trošku eh, takový efekt sněhové koule. A v určitý moment si člověk musí položit otázku, jestli nějak by bylo možno reorganizovat ty agentury. Já podporuji například otázku slučování, protože se mi podařilo sloučit eh, u nás tedy některé eh, agentury z hlediska personální otázky, z hlediska eh, zejména zpracování takzvaného toho back officeu. Na to už dneska existuje Eh, know-how, s tím jsou zkušenosti. Samozřejmě já jsem fungoval na úplně v jiném měřítku, ale povedlo se to. Děkuji paní Vana. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslankyní Evropského parlamentu teprve jeden jediný rok, to znamená, že nemám tolik zkušeností jako někteří kolegové, kteří hovořili přede mnou a kteří se tím tématem zabývají již mnohem déle a také nevím eh, mnoho o těch debatách, které probíhají v kuloárech, ale vím, že během toho jednoho roku, kdy jsem poslankyní tohoto parlamentu a členkou tohoto výboru a dalších třech výborů, eh, během tohoto roku jsem zjistila, že agentury pracují velmi intenzivně a že jejich práce je velmi důležitá pro mě a pro rozhodování v mnoha tématech. Uvedu pouze několik příkladů. Nechci, eh, aby to bylo chápáno jako vyčerpávající seznam, ale dejme tomu agentura pro eh, rovné příležitosti, agentura pro základní práva. Eh, tyto agentury nám tedy poskytly mnoho expertních informací, které pro nás byly důležité. To znamená, že než nějakou agenturu zavřeme, měli bychom se zamyslet nad tím, jak by ta práce agentury mohla vypadat. Eh, jak by mohla eh, fungovat lépe, účinněji. O tom už hovořili kolegové přede mnou a ráda bych navázala na kolegu, které, který hovořil o synergických efektech tak myslím si, že bychom mohli lépe využít synergických efektů mezi agentury, agenturami. Já jsem některé agentury navštívila osobně a vidím, že spolupráce mezi nimi funguje velmi čile. Těch Eh, v těch průřezových otázkách. Určitě je i tady co zlepšovat. Jsou tu agentury, kde je personální situace dobrá, ale naopak jsou tu agentury, eh, které mají nedostatek personálu, kde je to velmi palčivé, agentury, které mají problém plnit úkoly v nadcházejících letech. A myslím si, že tento výbor mi mohl přispět k tomu, aby eh, práce těchto agentur probíhala v co nejlepších podmínkách. Myslím si, že to je v našem zájmu, v zájmu evropských poslanců. Děkuji. Nemám další žádosti o slovo. Takže byly tu položeny otázky panu Menedesovi Valdesovi. Když se nějaká agentura usadí v té či oné zemi, tato země s ním podepíše eh, určitou dohodu o sídle, aby se usnadnilo přijetí a spolupráce. Spolupracovníci, kteří nemají eh, jak je to s těmi, kteří nemají sídlo v té zemi. Vím, že třeba Frontex zatím nepodepsal tuto dohodu o sídle s Polskem, protože Frontex je ve Varšavě. A jak je to v případě jiných agentur? Podpisuje se, podepisuje se systematicky eh, tato, umlu, tato dohoda, tato umluva. To znamená, že ti spolupracovníci, kteří nejsou v té zemi, potom mají Eh, problém s tím, aby jejich děti mohly chodit do školy, případně další problémy související s usazováním v té zemi. Máte nějaké informace v tomto smyslu? A jinak eh, stejně jako paní Vanák, tu, tu nejsme eh, více než rok, tak já vím, že opakujeme stále stejné věci, ale nepostupujeme. Jak můžeme rozklíčovat tuto situaci a posunout se vpřed? protože minus 5% eh, zaměstnanců, to je samozřejmě krutá realita, ale jak na tom jsme? Můžeme někdy snížit eh, zaměstnance, externalizovat část svých eh, funkcí a tím maskujeme trochu realitu. Takže musíme mít přesnou vizi, přesný obrázek o přidané hodnotě těchto agentur aby došlo k určité validaci té mise, protože může, je možné, že agentura má svoji funkci, svoji hodnotu a za deset let už prostě ta funkce není stejná ani ta potřeba. Ale mi se zdá, že moc nepostupujeme. A vzhledem k tomu, že 15. září bude meziinstituční jednání, musíme mít eh, k dispozici určitá fakta k naší debatě, která nám umožní přijmout příslušná rozhodnutí. Pane předsedo, máte slovo. Thank you very much. I would start with the, with the... Děkuji. Začnu to poslední otázkou, která se týká eh, dohody. Bylo to tedy součástí diskuzí v rámci předešlé pracovní skupiny a je to jeden z kroků. Eh, já, které tedy eh, byly aktuální, já už si to přesně nepamatuji ale pokud by to byl předpoklad pro vytvoření nové agentury, tak eh, musím říct, že ve všech těch případech eh, tedy eh, došlo k dobrému pokroku, že se, to, že se ta jednání včas uzavřela, to znamená, že do budoucna by to neměl být problém. Rád bych vyzvihl otázku, ke které se vyjádřili různí poslanci. Je to otázka velmi důležitá. My jsme tedy zodpovědní a jsme více transparentní než jiné srovnatelné orgány. Ve většině případů eh, je součástí našich řídících orgánů komise, jsou tam zastoupeny členské státy. Všem těmto subjektům se zodpovídáme a také individuálně se zodpovídáme parlamentu. Znamená to, že orgán o 50-60 lidech sem každoročně přichází, tak aby vás informoval. Tyto informace poskytujeme také specializovaným eh, orgánům, vašim výborům. Vaše výbory nás znají. Prosím, využívejte tyto informace. Hovořili jste o tom, že máme přidanou hodnotu. Prosím, využívejte tyto informace, kde je. Eh, máte také ten Eh, dokument, kde jsou ty negativní eh, priority. Všechno je tam velmi stručně popsáno. Hovořilo se také o KPI, eh, to znamená klíčových indikátorech výkonnosti. Eh, například naše agentura má 100 zaměstnanců, jedno z KPI spočívá v tom, že máme pomáhat vám, poslancům, pokud jde o sociální politiku, politiku zaměstnanosti. A my jsme tedy eh, jsme tedy byli zmíněni ve 320 evropských dokumentech. Eh, šlo například o provádění garance pro mladé do značné míry eh, se ty expertízy opíraly o naše informace. My vám tedy rádi poskytneme všechny informace, eh, jsme ochotni tak učinit, eh, tak abychom mohli zlepšit práci specializovaných výborů. Pokud jde o ty sdílené služby, vyšší účinnost a tak dále, musím říci, že ředitelé agentur se nedávno sešli a vyzdvihli tři priority. Jedna z nich je to, o čem hovořil pan Fogan, to znamená sdílené služby, sdílení různých činností mezi agenturami a zvýšená viditelnost agentur, lepší komunikace, to znamená, že jsme si toho vědomi, souhlasíme s vámi, síť agentur Eh, neexistuje. My nejsme právní subjekt. My jsme tedy vytvořili eh, tuto síť jako platformu, tak abychom si mohli vyměňovat zkušenosti eh, o všech důležitých otázkách Snažíme se tedy vyměňovat zkušenosti a e, jinak jsou tu případy, kdy postupujeme společně, například společný nákup, e, zadávání zakázek a tak dále. Mohu vám uvést další příklady, pokud budete chtít. Určitě na tom pracujeme. Samozřejmě, že to má určité hranice a bylo by naivní se domnívat, že můžeme sdílet úplně všechno. Účetní dvůr. Já nechci tuto otázku rozebírat, ale ano, padlo rozhodnutí, že externí audit tedy z části provede externí auditor, museli jsme to zaplatit, nechci to eh, tedy zdůrazňovat. Eh, Eh, jde o snížení počtu zaměstnanců nad rámec těch 5%. My s těmi 5% naprosto souhlasíme. My pouze spochybňujeme to, že eh, jsme eh, že se nám dostává jiného zacházení než jiným orgánům. Chceme stejné zacházení, spravedlnost. Nechceme nové peníze, chceme, aby to bylo rozpočtově neutrální. Eh, jde pouze o to, aby eh, tady určité úkoly nebyly přidělovány, dejme tomu, dejme tomu komisi, my to můžeme udělat, protože jsme autonomní, máme na to ehm, možnosti, Myslím si, že to je velmi jednoduchá věc. S těmi pěti procenty souhlasíme, pokud jde o převod prostředků do dalšího roku, do dalšího období. Uh, ředitel Agentury pro základní práva na koordinačním zasedání eh, zmínil skutečnost, že to je systematická otázka. Možná, že bychom se tomu tedy měli věnovat. Většina převodu prostředků je plánovaná. Eh, takto to bylo konstatováno, ale možná, že bychom se tady mohli sejít s účetním dvorem s vámi a eh, probrat to, jestli je to tedy systematická záležitost, tak abychom se tomu nemuseli každý rok věnovat při udělování absolutoria. Eh, samozřejmě, že bychom byli rádi, nebo že, že se hlásíme ke správné finanční správě. 96% kroků z cestovní mapy, eh, za které jsme zodpovědní, eh, již bylo provedeno. To znamená, že jsme eh, nic neignorovali, byli jsme v tom aktivní, monitorovali jsme to a poskytli jsme vám také zpětnou vazbu, vám i komisi, o provádění těchto kroků, těchto opatření a Myslím si, že se mi podařilo probrat veš, eh, všechny otázky, nebo alespoň většinu z nich. Pokud jsem na něco zapomněl, tak řekněte. Děkuji. Možná, že komise by se s námi mohla podělit o svůj názor. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Takže předně chci ujistit agentury o tom, že alespoň za komisi jste nedílnou součástí rodiny evropského eh, evropské integrace a tudíž e, samozřejmě se také za to, že se účastníte této aktivity na 100%. Pokud jde e, o ten potenciální e, půl, o ten proces těch 5%, tak si uvědomíme, že ne všichni agentury stejně snižují o 5%. Třeba azylová agentura, tam chceme naopak zvyšovat Eh, zdroje i v personální eh, oblasti. Ale eh, by byli jsme nuceni integrovat tu potřebu na jedné straně dosáhnout globálního celkového snížení o 5%, ovšem s ohledem na specifičnost každé agentury. Ať už jsou to nové cíle, nebo ať už je to to, že je ve startovací fázi. Tak jsme našli řešení, které možná není až tak originální, ale které používáme uvnitř komise, abychom měli rovnováhu mezi různými DG. Takže máme určitý eh, půl, z kterého se potom redistribuje tak, aby celkové snížení bylo o 5%. Je jasné, že ta meziinstituční skupina pro agentury je důležitá proto, že komise eh, jakživa říká, máme stávající systém, aplikujeme ho, protože není žádná alternativa, alespoň v návrhezích rozpočtu musíme ukázat, že e, směřujeme k tomuto cíli minus 5%, který je v meziinstituční dohodě, ale samozřejmě, že jsme otevřeni jakýmkoliv alternativám, které umožní dosáhnout tohoto výsledku jiným způsobem. Pan předseda Artuji zmínil možnost podívat se na mandát některých agentur, případně přistoupit k fúzi některých agentur, Eh, to, ono se to zatím nestalo, ale to je jasná myšlenka. A eh, také paní místo předsedkyně řekla, že můžeme do určité míry také vyhodnotit eh, vytíženost těch agentur, abychom věděli, kde a v jakých případech hrozí agentuře, že bude mít nějaké personální problémy vzhledem k úkolům, které musí plnit. Jsou různé věci, o kterých se dá diskutovat to znamená, že můžeme mít růz, různé specifické problémy, jako třeba agentury, které se zcela nebo částečně samofinancují. Ty nejsou úplně vyloučeny z meziinstituční dohody. Je jasné, že tyto agentury, protože mají e, příjem od průmyslu, mohou mít specifické problémy. Můžou mít více externích prostředků, ale pak bychom se měli zamyslet konkrétněji nebo analyzovat konkrétně jejich situaci. Je pravda, že je poměrně těžké znovu nastartovat tu skupinu už z hlediska plánovacího, to znamená z hlediska harmonogramu. Jsou tu dva místo předsedové, kteří se musí této skupiny účastnit. Ehm, je tu otázka také, jak si znovu rozjetí práce po prázdninách. Máme teď už datum a komise doufá, že v této skupině se objeví originální podněty a myšlenky, které budou předávány prostřednictvím sítě agentur možná nebo prostřednictvím jiných přispěvatelů, které pak umožní najít řešení, které by zároveň respektovalo limity a zároveň umožnilo agenturám se dál rozvíjet a plnit úkoly, které mnohé z nich plní. Děkuji. Já vám také děkuji a teď trošku vystoupím ze své role, ale podívejte se, agentury, které se samofinancují, můžeme mít za to, že pokud mají více prostředků, tak mají tedy lepší finanční situaci, možná by měli mít samostatný statut. Protože když je tak to omezíme a budeme jim vnucovat pětiprocentní eh, snižování nebo něco podobného, jiná omezení, i když jsou samofinancovací, já nevím, jak se na to díváte, pane Gajer. Já danke, prezidenta. Děkuji, pane předsedo. To je hrozně důležitá věc. Ale já jsem o tom v těch úvodních poznámkách nehovořil, protože jsem nechtěl hovořit zbytečně ještě déle, než už jsem bez tak hovořil. U těch mm, agentur financovaných poplatky máme ještě jeden problém navíc, ale oni jsou dobrým příkladem, že při přístupu k agenturám často se používá princip one size fits all, tedy jakési univerzální velikosti pro všechny, ale v tomto případě to prostě nemůže fungovat. Mnohé z agentur jsou částečně financovány průmyslem, protože při, jim byly předány úkoly institucí, které instituce plní pro průmyslovou sféru, třeba certifikace léků nebo certifikace chemických látek nebo značkový úřad v Alicante je plně financován průmyslem. Já se na to dívám tak, že průmysl, průmyslová sféra platí poplatky za služby, které evropské instituce mají poskytovat a že když tyhle agentury jsou nuceny snižovat personální stav, tak samozřejmě v důsledku nebudou poskytovat průmyslové sféře až tak dobré služby, protože když nic jiného, budou-li mít méně personálu, budou pracovat, pracovat pomaleji. Leda by se to vyváželo nějakou racionalizací, ale že by průmysl měl nárok na své poplatky mít co nejlepší možné služby, to je další názor. Tyto agentury financované e, poplatky podléhají stejnému režimu krácení personálu, včetně toho Centrálního fondu pro přesuny personálu. To tedy znamená, že v podstatě ekonomickou sféru která tady platí poplatky, v podstatě stojí nějaké další peníze. A dámy a pánové, jde to o krok, ještě o krok dál. U OHEM, tedy toho známkového úřadu v Alicante, poplatek po službách, po registraci známek eh, přibývá velice rychle, tedy ta agentura vybírá více peněz, než potřebuje. To je první reakce, snížit poplatky, to se stalo, přesto OHEM ve své práci má velké zisky. V podstatě jsou to tří ciferné sumy v milionech. A tyhle peníze není možno využívat jinak, než že tam leží. Podle dokumentů to jinak nejde. Nemůže to plynout do evropského rozpočtu, nemůže se to vrátit, prostě to tam leží, ty peníze, abych to řekl tak trochu neformálně. No a členské státy přišly na skvělou myšlenku, on to schválil výbor pro právní věci, že si to nechají e, zaplatit zpátky s odůvodněním, že národní známkové úřady také plní úkoly, které plynou z evropské legislativy. To tedy znamená, že tady máme precedenční případ, kdy národní orgány si za to, co jim dali za úkol smlouvy Evropské unie, nechávají platit. A tenhle parlament tomu přihlížel. No, takhle to zůstat nemůže. A teď je otázka, jak ty peníze využít eh, tomu se už věnovalo mnoho lidí, ale tam, kde EU generuje úkoly, generuje peníze, tak tam je samozřejmě na místě přemýšlet o tom, jak ty peníze dále využívat. To za prvé. Za druhé synergie. Když navštívím nějakou agenturu, vždycky se na to ptám a vždycky rád slyším, že synergie v doznačné míry existuje. Buď spolupracují, protože sídlí ve stejné zemi, nebo spolupracují, protože mají podobné úkoly, nebo mají potřeby, které plní už jiná agentura, třeba vývoj softwaru, to všechno se stává a moje zkušenost je, že intenzivně se na tom v agenturách pracuje. Tedy to se dá vysledovat a myslím, že bychom tohle měli sledovat a podporovat i nadále. K účetnímu dvoru možná, no, nemělo by se nic přehánět, ale chtěl bych jasně říci, kolega se na to ptal, účetní dvůr eh, vyčlenil soukromé organizaci audit agentur a tahle soukromá organizace prostřednictvím účetního dvora tu práci agenturám fakturuje, protože auditorské eh, formy pracují podle toho hesla nech ten zkoumaný zaplatí. Evropský soudní, Evropského, soudní, Evropského soudního dvora jsem to kritizoval, měl jsem proto i většinu tady v parlamentu, protože myslím, že Evropský účetní dvůr jak, nemůže se vykoupit ze svých úkolů a nakonec ještě poslat účet těm, které kontroluje. Mě by, abychom se nedivili, až by potom najednou účetnictví ne, parlamentu ne, nedělal, nekontroloval účetní dvůr, ale nějaká soukromá auditorská firma ještě by nám poslala masnou fakturu. Ono by to tak vtipné nebylo. Takže já jsem připraven pomoci s tím, abyste se domohli své spravedlnosti. A ještě nakonec, kolegyně a kolegové, ještě něco k té diskusi, kterou jsme vedli dnes nejlépe utracené euro v evropském rozpočtu není to euro, které ušetříme, ale je to euro, za které dostaneme nejlepší hodnotu. A milé kolegyně, kolegové, nejlepší agentura Evropské unie není ta, kterou zrušíme, ale je to ta, která eh, občanům Evropské unie přinese největší přidanou hodnotu. A co se týká údajů, tak eh, musím říct, že právě tento parlament vždycky chtěl mít spolehlivé údaje, protože mnohé odborné výbory konstatují, že když zjišťujeme údaje od členských států, tak jsou často nesrovnatelné, protože skromažďování dat v členských státech je příliš odlišné. Z toho plenou, plenou mnohé úkoly třeba pro Eurofund, protože tam je ta otázka, jaká je situace v profesním vzdělávání v mnoha ženských státech a pak jsme zjistili, že to nemůžeme nijak jednotně posoudit, protože na to prostě nemáme ta data. Tedy někde jinde v tomto parlamentu se takovéto služby hledají, poptávají a tady bychom eh, potřeby svých eh, kolegů neměli podceňovat. Navrhuji tedy, abychom eh, meziinstitucionální pracovní skupinu nechali pracovat. Samozřejmě eh, budeme sledovat, co dělá, nemůžeme to ignorovat, to by byl nesmysl. Já jsem na trialogu včera navrhl, abychom měli častější frekvenci pracovních eh, schůzí, abychom mohli rychleji se dopracovat k nějakým výsledkům, které mohou mít vliv třeba na sestavování rozpočtu a mnohé z bodů, o nichž tady hovoříme, se pak v té pracovní skupině třeba projeví. Já vám budu pravidelně podávat informace, slibuji, že budu stručnější, než jsem byl teď a chtěl bych skončit tím, abych vás upozornil na jednu věc. Agentury mají společnou kancelář tady v Bruselu. Mnohé věci, které chcete o práci agentur vědět, se můžete v této kanceláři dozvědět a proto vás prosím, pokud máte nějaký dotaz, tak se kdykoliv v této kanceláři ptejte a nenechávejte to až na každoroční výroční debatu tady v parlamentu. Děkuji. Já děkuji našemu stálemu zpravodaji panu Gajerovi za jeho osobní angažmá, za e, důslednost a za e, prezentaci problematiky agentur. Děkuji i panu předsedu, předsedovi Menendesovi Valdesovi a panu Manolopolsovi a panu Aršambo, kteří ho doprovázeli. Děkuji všem z vás. 15. nás čeká velmi důležité zasedání. Přeji si, abychom se eh, skutečně sešli a dohodli se na agendě, abychom eh, probrali určité problémy a přijali rozhodnutí, která musí být přijata. Zejména s tím, že budeme hovořit zejména o statutu těch samofinancovaných agentur, protože tam se možná přicházíme určit, určité eh, zdroje. A eh, v případě některých agentur možná je sice právní základ, ale ten právní základ na, na, ne, nemůže vést tomu, aby hrozilo skutečně eh, hrozily absurdity a rozpory. A pak vy jste řekl, pane Menendez Valdez, že je čtyři až pět agentur, které nemají zatím tu dohodu o sídle. Mě by zajímala identita těchto agentur, aby to bylo předmětem debaty v průběhu meziinstitučního zasedání. Takže toto je prozatím všem pokud jde o toto důležité sdělení a výbor pro roz, rozpočet a Evropský parlament <clears throat> samozřejmě věnují této eh, věci velký, na tuto věc velký důraz. Eh, pro teď budeme mít pauzu na oběd, ale sejdeme se znovu eh, v 15 hodin, kdy nás čeká slyšení, které se týká kroku Evropské unie na podporu malých a středních podniků.